colleghi. Si può. Si comincia. Colleghi, prima di... Kolegové, než dám slovo našemu hostovi, panu předsedovi Barcánemu, tak dovolte eh, dvě stručné formality. Za prvé přijetí programu schůze a e, tedy e, e, dnešního pořadu jednání. Pokud nejsou námitky, je odsouhlasený a poté schválení zápisu. Pokud nejsou k tomuto námitky, tak lze považovat zápisy za odsouhlasené a máme potěšení i tu čest, že zde máme mezi námi pana předsedu Masuda Barcányho, který je předsedou autonomní kurdské vlády v Iráku což je historický moment, je eh, z demokratické strany z Kurdistánu od roku 79 a byl zvolen předsedou autonomní kurdské vlády v roce pardon, 2005 a znovu zvolen tento rok, eh, kdy ho zvolilo 60, pardon, 70 při volbách od května 2007. Hm, hm, také již Eh, nás navštěvoval zde a on se i eh, sejde s panem Solanou a i se sejde se zástupci různých frakcí tentokrát. Já bych chtěl zde tedy přivítat i delegaci, která ho doprovází. Pan Safin Mozin Dizaj, eh, ministr školství regionální vlády doktor Masur Barzani, který je šéfem eh, Národní bezpečnostní agentury a paní Suhana, Suzana Šahab, která je předsedkyní Kurdistan Alliance, což je kurdská strana zastoupená v iráckém parlamentu. A také bych chtěl poděkovat i Moraniovi Afovi, který je eh, zástupce, eh, který je ze zastoupení zde v Bruselu. Děkuji, že přispěl k uspořádání tohoto setkání. A také i bych chtěl přivítat velvyslance Semala Dorekyho, který je velvyslancem Iráku, eh, který nás poctil svou návštěvou. A závěrem přivít, chci i přivítat pana Stevensona, který je zde u mě, který je předseda delegace eh, se vztahy s, pro vztahy s Irákem. A eh, který hraje nyní tedy významnou roli v tomto okamžiku. A také bych chtěl připomenout paní, eh, úsilí paní Anny Gomez, která mm, eh, hodně přispěla k vytvoření této delegace vztahu s Irákem. Tento rok mm, konference předsedů rozhodla, že bude transformovat ji ve stálou delegaci. Nyní tedy byla vytvořena stála delegace a e, po e, těchto slovech přivítání a díků vůči všem, tak ještě musím připomenout, že tato návštěva je významná, především protože nám dává možnost e, poznat to, jak pan předseda Barcány hodnotí stávající situaci v iráckém Kurdistánu je to tedy ta část Kurdistánu, která E, nyní vlastně je nejstabilnější částí v dané zemi, tedy v Iráku. A je do, dobré, abychom i poznali, jaká je strategie při e, budování institucí v budoucím Iráku a budou nás zajímat e, v tomto smyslu názory pana předsedy Barzányho. Stabilita iráckého Kurdistánu je velice významná nejenom pro Irák samotný, který nyní prochází demokratickou přeměnou, ale také i pro samotnou Evropskou unii. A e, to ve světle, e, ve světle dodávek energií, ve světle e, tedy dodávek energií, protože Evropská unie nyní chce rozprostřít své zdroje energií. Další zajímavý bod je ten apel na větší autonomii Kurdistánu a formalizace této autonomie, protože se vytvořil region, autonomní region, provincie, což je něco, co je možné v rámci federální reformy v Iráku. A v tomto smyslu pan Berzány nám řekne, jaké má představy, jaké má vize v tomto smyslu. To nás velice bude zajímat. Stabilita iráckého Kurdistánu může být eh, eh, vlastně takovým referenčním bodem i pro eh, Kurdy v Iránu a v Turecku. A jaké jsou vztahy tedy s Kurdy v těchto dvou druhých zemích, to je také další otázka, kterou bych chtěl, aby Eh, pan Barzány eh, eh, zmínil. A dále bychom chtěli mm, mm, i bych chtěl zmínit volební reformu, která byla přijata parlamentem v Iráku pro volby v, v roce 2010 a my doufáme, že mm, díky tomu vše pro, projde hladce a že všichni, tedy v Iráku, všichni občané, ženy i muži budou moci participovat plnohodnotně na demokratickém vývoji své země. A ještě jednou chci poděkovat panu předsedovi Barzánimu za to, že přišel a velice rád mu tímto předávám slovo. زۆر خۆشحاڵم کە جارێکی تر دەرفەتان بڕخساندین لەگەڵتان کوبینەوە زۆر زۆر سپاسان ئەەکەم و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 Okay. Jsem velice rád, eh, eh, že jste mě pozvali, že jste dnes mohu být, abych eh, mohl vám vysvětlit, jaká je situace v Iráku a konkrétně tedy v té části, hmm, kterou představuji tedy v Kurdistánu. Je to pro mě vynikající příležitost, abych mohl tedy vysvětlit situaci v Kurdistánu a v Iráku potažmo. Jak asi všichni dobře víte, v červenci proběhly parlamentní volby a e, i tedy byl zvolen e, předseda e, region, autonomní kurdské oblasti. A Toto eh, v podstatě i bylo potvrzeno, výsledky byly potvrzeny řadou pozorovatelů, včetně pozorovatelů z evropských zemí. I tam působily mezinárodní a lokální nevládní organizace, které eh, potvrdili, že ty volby proběhly v demokratické svobodné atmosféře. Jsme velice hrdí na to, eh, Eh, jakým způsobem proběhly tyto volby. A mm, tyto volby nakonec vedly k tomu, eh, že eh, několik stran se mohlo ucházet o posty v parlamentu. Máme i velice aktivní opoziční seskupení společně Mhm. pracujeme na tom, aby naše země se rozvíjela a aby to bylo ku prospěchu našemu lidu. Náš parlament eh, je tedy, se, se, se, je tedy stává z eh, zástupců všech tedy těch eh, etnických skupin, včetně náboženských skupin a sekt, křesťanů, muslimů a tak dále. A e, namísto toho, abych hovořil o minulosti, e, e, tak spíše řeknu, jaká ponaučení lze vyvodit z minulosti, tak abychom přijali ty správné kroky pro lepší budoucnost. A nyní se nacházíme v procesu rozvoje institucí v našem regionu a já bych apeloval na vaši pomoc, součinnost v tomto procesu, protože ten je pro nás nový. Eh, demokratický proces je nová věc u nás, tudíž apelujeme na vaši pomoc, tak abychom mohli vytvořit eh, administrativu, která bude efektivní a transparentní. No a také i Eh, je třeba vytvořit standardní systém školství, tak aby naše děti mohly chodit do škol, učit se, aby eh, mohly do budoucna potom eh, pomáhat a přispívat k budování státu. Kromě toho je třeba vytvořit dobrý hm, zdravotní systém protože eh, lidé často nemají tyto základní služby. Eh, zatím jsme se nedostali na takovou úroveň, jakou bychom si přáli. A my neříkáme, že se dostaneme na stejnou úroveň jako Evropané, ale chceme se co nejvíce přiblížit vašim standardům, respektive úrovni, vaší úrovni a využívat podobné technologie a určitě eh, uvítáme pomoc při tomto. A kromě toho bychom rádi, abyste nám pomohli při tom, abychom vybudovali eh, eh, nezávislý systém soudnictví, tak aby všichni si byli rovni před zákonem 30 eh, členů eh, parlamentu jsou ženy. A ženy také musí mít možnost ale eh, bránit svá práva de facto také. My jsme proto chtěli vytvořit takovou atmosféru, aby mohli se zaktivovat a uplatňovat svá práva. La Apelujeme tedy na vaši pomoc v tomto, abyste nám pomohli při budování systému školství, zdravotnictví a justice, abychom eh, mohli vzít eh, vládu do svých rukou, tak jak se má. Terura. Arčanda. Vážené dámy a vážení pánové, dalším důležitým tématem je otázka teroru. E, už došlo k určitému pokroku, ale ještě se nám nepodařilo úplně zastavit teroristické aktivity. Stále máme oběti teroru, e, ke kterým e, znovu nově dochází. Teď jde tedy o vytvoření spolupráce s federální vládou abychom bojovali proti teroristickým aktům. Mohu říci, že v Kurdistánu <clears throat> máme takovou velmi dobrou dohodu o bezpečnosti a stabilitě, která pomáhá celému regionu. A já doufám, že se to stane jakýmsi vzorem pro celý Irák. naši lidé přijali možnost spolužít s dalšími lidmi v tomto regionu. Je to v podstatě jakési kulturní zázemí, které máme. Vytvořili jsme také celý kulturní aparát pro to, abychom podpořili pozitivní atmosféru v našem regionu. Jaký je vztah našeho regionu s Bagdádem. Bagdád je tedy hlavní město Federální republiky Iráku. Je to i naše hlavní město. My tam samozřejmě určitě máme jisté drobné problémy, ale věřím, že ústava tyto problémy vyřeší. Mezi ty problémy potří eh, třeba zákon o ropě. Potom je to článek 114 eh, A zdá se, že pro mnoha lidí, <clears throat> či mnoho lidí stále ještě si pamatuje na diktaturu, kterou jsme dlouhá léta měli. A přitom Irák je obrovsky bohatá země, bohatá na přírodní bohatství. Můžeme se hrát významnou roli v projektu Nabuko. Bylo by dobré, kdyby evropské společnosti <clears throat> začaly investovat v Kurdistánu. Jistě by to přispělo celkově k lepší budoucnosti pro celý Irák. Irák skýtá řadu možností do budoucna pro investice a rozvoj. Ovšem zatím není možné plně realizovat takovéto investiční aktivity ve zbytku Iráku z důvodu bezpečnostních hrozeb. Nicméně si myslím, že v, Kur- v Kurdistánu už to možné je a takhle vlastně bychom mohli otevřít cestu do zbytku země. Od ledna 2010 věřím, že se změní politická mapa Iráku ale musíme si zatím vyčkat na to, abychom se dozvěděli, jaké přesně ty změny budou. V předvolební kampani jsou zapojeny všechny politické strany. Nedovedu si představit, že by se do té doby vyřešil celý problém eh, napětí mezi Bagdádem a Kurdistánem. Každopádně by bylo dobré, kdybychom měli jakési bilaterální dohody, eh, kde bychom rozvíjeli vztahy třeba tak, jako eh, se snažíme rozvíjet s Tureckem. Eh, turecká vláda se tedy nyní snaží otevřít téma Kurdistánu v Turecku. My si myslíme, že to je dobrý přístup a plně jej podporujeme. hospodářsky i politicky se naše vztahy s Tureckem každý den rozvíjejí a my věříme, že to bude mít pozitivní dopad i na bezpečnost v celém regionu. my bychom tedy opravdu ještě jednou rádi vyzvali evropské společnosti k tomu, aby investovali do Kurdistánu. Já také bych pozval vás všechny na návštěvě k nám do Kurdistánu, tak abyste se mohli podívat, jaká je situace přímo na místě. Ještě jednou vám děkuji za příležitost zde promluvit a doufám, že se tedy sejdeme v Kurdistánu. Děkuji. Bene, grazie Presidente. Ano, děkuji, děkuji pane předsedo za e, projev, a kde jste e, se vyjádřil nejenom ke stavu v Kurdistánu, ale v Iráku i v sousedních zemích a s velkým zájmem jsem si vyslechl především e, ten nový stav vztahů s Tureckem, hm, ve smyslu tedy kurdské populace a doufáme, že eh, takto eh, to bude v celém regionu. A zde bych chtěl tedy zahájit diskuzi a především bych eh, dal slovo panu kolegovi Stevensonovi, který je předseda delegace pro vztahy s Irákem. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo teď v této fázi, protože já budu muset eh, odejít, abych předsedal eh, zmíněné delegaci zakrátko. Dovolte, abych já zde přivítal pana eh, předsedu Barzányho. Je to pro nás velká čest, že ho zde máme a že mu můžeme dnes naslouchat v Bruselu. Já bych chtěl navázat na to, co vy jste řekl. Ano, že je třeba navázat partnerství mezi institucemi EU a Kurdistánem eh, při rozvoji eh, systému vzdělávání, zdravotnictví a justice. A všichni souhlasíme eh, s tím, že určitě se těšíme na úzkou spolupráci v tomto ohledu. A dovolte, abych řekl pár poznámek k nadcházejícím volbám, protože volby, eh, které by se měly konat v lednu v Iráku, jsou velice důležité pro Evropu. Eh, nedávný bombový útok eh, v neděli, kdy 150 lidí bylo zabito a 500 zraněno, tak to evidentně je eh, tím, že jedna frakce se snaží ovlivnit eh, formaci koalicí a eh, vlastně působí proti těmto volbám. Je to skutečně násilný akt, který postihuje negativně celý demokratický proces a to musíme všichni odsoudit. Ale Především, co mě zneklidňuje, a to je taková červená linie pro nás zde v Evropském parlamentu, je tedy eh, vlastně vměšování se do interních eh, eh, záležitostí Iráku ze strany sousedních zemí. A asi mm, mm, nikdo z nás by nechtěl, aby Irán například získal příliš velký vliv nad interními záležitostmi Iráku. A i další taková červená linie je e, výroba jaderných zbraní v Iránu a e, proti tomu absolutně vystupujeme a zde e, očekáváme od vás podporu. Když se konaly minulé volby, tak asi 1,5 eh, milionu uprchlíků eh, žilo mimo Irák. A pouze eh, byla zde tři vlastně centra, kde mohli na středním východě volit. Pouze tři. A to bylo v Jordánsku, v Syrii a v Libanonu. A v, Lib- v Libii že 600 tisíc uprchlíků. A Pane předsedo Barzány, prosím, zajistěte, aby eh, mohli také tito lidé volit ve všech těch zemích, eh, ať jsou to Spojené Emiráty, Libie, Egypt, Jemen, eh, tam, kde žijí stovky tisíc uprchlíků, iráckých uprchlíků, tak aby oni také mohli se vyjádřit a ovlivnit volby. Já chápu, že minulý týden došlo k dohodě v tom smyslu, že budou, eh, že eh, eh, ty, ty expatrioti, tyto komunity těch expatriotů budou mít pouze šest křesel v parlamentu. A myslíte si, že to stačí pro milion a půl uprchlíků? To jsou lidé, kteří se vrátí do Iráku, jakmile se uklidní situace. A skutečně oni mají velký zájem na tom, aby zde byla demokratická eh, světská vláda a ne, aby tam převládaly různé zájmy, partikulární zájmy různých frakcí. A vy zde jste v takové klíčové pozici. Uvědomte si to, vy musíte sehrát zásadní roli, tak aby eh, zde Irák měl před sebou demokratickou budoucnost. Proto dát hlas, hlas těmto expatriotům je velice zásadní a k tomu bych rád slyšel vaše názory. Děkuji. La parola a questo punto al... A nyní má slovo paní, pan kolega Kelhem. Thank you very much, president. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Barzány, je mi velkým potěšením vás zde přivítat. Vítám tuto příležitost, že mohu ocenit to, co jste udělal pro to, aby se stabilizovala situace v Iráku a aby se posunuli ku předu zájmu, zájmy vašeho, vaší země. Před 11 lety byly uzavřeny Washingtonské dohody a mm, já bych se teď rád zeptal na spolupráci s různými zeměmi. Vy jste to zmínil. Mě to zaujalo před rokem, když jsem navštívil severní Irák. Eh, tam jsme navštívili mm, několik delegací křesťanů, kteří, iráckých křesťanů, kteří tedy vyjadřovali starosti o různém zastrašování, o tom, že křesťané jsou vyháněni ze svých vesnicí, o tom, že dokonce několik lidí bylo zabito. Prostě jejich budoucnost je svým způsobem nejistá, takže si dělají starosti a hovoří o možnosti autonomie pro křesťany, protože patří mezi nejstarší křesťanské komunity. Takže mě by zajímalo, co plánujete pro to, abyste zajistili zájmy této menšiny. A potom by se tedy zmínil ten zákon o hropě a zemním plynu a o tom, že jak si, jsou tam jisté neschody eh, mezi vámi a centrální vládou v eh, Bagdátu. Takže jaké jsou vaše návrhy pro to, aby se dosáhlo řešení? Děkuji. Eh, la parola alla collega. Paní kolegyně Gomez má slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane předsedo Barzány. Ráda bych se připojila k ostatním, kteří vám zde vzdali hold. Vaše eh, regionální vláda hrála velkou roli ve stabilizaci Iráku. Já jsem byla spravodajkou pro Irák v minulém funkčním období a v tomto parlamentu bylo potřeba tedy dosáhnout širokého konsenzu a mě velmi těší, že jste přišel mezi nás, že pracujete na rozvoji vztahů mezi EU, Irákem a konkrétně vaším regionem. Já opravdu mohu potvrdit, že váš region je Eh, velmi bezpečnou částí Iráku a také mohu potvrdit to, co říkal pan Stevenson o pozitivních eh, vztazích či o pozitivním vývoji ve vztazích s Tureckem. Eh, turecké společnosti tedy už mají určitý zisk z těchto vztahů v Iráku i v, konkrétně v Kurdistánu. Pan Kelam už eh, zmínil ten zákon o ropě, který ještě tady nebyl schválen. Ovšem to nezastavuje jisté provozní smlouvy, které eh, o kterých se uvažuje. Také jste zmínil napojení do projektu Nabuko, takže mě by zajímalo, zda byste už k tomu něco mohl říci. A potom samozřejmě mě zajímá také situace menšin, jak v celém Iráku, tak konkrétně v Kurdistánu. Vy jste zmínil, že váš nový provinční parlament, eh, že v něm zasedá 30 žen. Já musím říct, že na mě to udělalo velký dojem, už když jsem navštívila váš parlament v roce 2008, tak jedna z prvních otázek, kterou jsem musela zodpovědět, bylo, že zástupci eh, vaší vlády si dělali velké starosti s eh, vysokou mírou sebevražd mezi ženami. A mě tady potěšilo, že právě vaši zástupci vyjádřili tyto obavy, že si tedy dělali starosti a mě by zajímalo, jestli od té doby už se něco změnilo, jestli padla nějaká rozhodnutí na vyřešení této situace a ještě jednou bych vám ráda pogratulovala k roli, eh, kterou jste sehráli v dohodě, která vedla k stanovení eh, celostátních voleb. Nyní má slovo pan předseda, aby odpověděl na první kolečko otázek, poznámek. Děkuji. Nejprve eh, bych řekl eh, svému přítelovi Stevensonovi, my jsme proti jakékoliv formě intervence eh, ze strany jakékoliv sousední země. Nechceme, aby se nikdo měšoval do interních záležitostí Iráku, ale na druhé straně podporujeme dobré vztahy se sousedy na základě vzájemné úcty a zájmu. Bohužel hm, ty eh, problémy, které máme v Iráku, často jsou z důvodu těch intervencí ze strany sousedních zemí. Proto jsme jasně proti takovýmto vněšováním se. A pokud jde, eh, o zvýš, pokud jde o zvýšení eh, počtu volebních míst, tak volební komise rozhodla, že tam, kde žije více než 25 tisíc Iráčanů, tak tam bude volební místo, čím se problém vyřeší a tak, aby každý občan měl právo se zúčastnit voleb. A teď eh, na pana Kelama. Eh, eh, vraždy a násilné útoky proti našim eh, eh, tedy křesťanským bratrům. To je velice smutné, to je nešťastné. Nemyslím si, že tyto mm, vraždy ale eh, byly založeny na tom důvodu, že to jsou křesťané. Například v Musu bylo 15 křesťanů zabito teroristy a zároveň 2005 Kurdů, muslimských Kurdů, bylo zabito stejnými teroristy. A mm, my eh, tedy se eh, snažíme, mm, eh, aby i e, křesťané se mohli vracet a usadit se zpátky e, v našem regionu. Asi 60 tisíc e, mm, se jich vrátilo, dalších 25 tisíc arabských rodin také uteklo kvůli nestabilitě a také již se usadili, přešli tedy do Kurdistánu, usadili se do Kurd, šli se usadit do Kurdistánu. Řada eh, třeba lékařů a vzdělaných lidí také tedy uteklo ze zbytku Iráku a mm, eh, přišli se usadit do eh, Kurdistánu a útoky jsou namířeny proti všem těmto lidem, ne kvůli tomu, že jsou křesťané či muslimové, ale jde o zabíjení pro zabíjení Eh, jde o to, aby se narušila stabilita a bezpečnost v Kurdistánu. My jsme připraveni pomáhat všem našim křesťanským bratrům a nebo jiným tedy eh, skupinám eh, poskytnout jim veškeré prostředky, které máme. Pokud jde o ten ropný a plynový zákon. Zde musím něco objasnit zde my máme eh, tento zákon a potom máme zákon o eh, daních. Problém je s těmi příjmy, s příjmy, protože prozatím rozpočet Kurdistánu Eh, v podstatě dostává 17 z národního rozpočtu a my si myslíme ale, že, těch, eh, že eh, by tato část rozpočtu neměla být pod kontrolou Bagdádu. Bohužel tomu tak je. A často tedy mm, to, že mm, Bagdád má pod kontrolou rozpočtu, tak to používají jako, na, jako mm, zbraň proti nám. A to, že my jsme podepsali tento zákon, to, že jsme ho přijali, to není v rozporu s iráckou ústavou, protože ústava jasně stanoví, že uh, Eh, eh, plyn a ropa je veřejný statek, který patří všem Iráčanům a že zde musí existovat spolupráce a eh, a že je třeba tedy rovnoměrně a spravedlivě rozdělovat příjmy z tohoto zdroje. V červnu jsme eh, denně tedy 100 tisíce barelů vyexpedovali a využívali. A my jsme chtěli, aby tento náš produktovod byl propojen se tím základním iráckým pro, eh, eh, produktovodem, abychom mohli dodávat komoditu do Turecka a 8 mm, miliard dolarů mm, bylo investováno v Iráku do zvýšení produkce, ale bohužel produkce opět teď klesla. My jsme uh, přispěli k exportu Iráku právě těmi 100 000 barelů denně a v roce 2011 budeme schopni uh, Eh, expedovat milion barelů eh, denně, eh, které budou připraveny na export, což bude prospěšné, bude to příjem pro všechny Iráčany, ale problém je, že mm, my máme tu správnou politiku a v Bagrádu to nepochopili. To je takový sporný bod mezi námi my jsme nic neudělali protiústavního, protože pokud by tomu tak bylo, tak jsme připraveni to opravit, napravit a akceptovat, že jsme udělali chybu. Já myslím, že mm, vlastně i e, tak to bych mohl říci, mm, to, co bych vlastně použil jako odpověď na paní Gomez. Ano, budeme pokračovat v naší politice eh, bez ohledu na ten zákon. My chceme uplatnit naše ústavní práva, která máme a my jsme se zavázali k tomu, že eh, tento veřejný statek patří všem Iráčanům, všem, kteří žijí v Iráku. A my nebudeme čekat na nějakou centrální ústřední politiku, kterou nám někdo vnutí, protože to je špatná politika, pokud je takto vnucována. Nabucco. To je velký projekt. Irák má potenciál, má rezervy ropy a, při, a zemního plynu a e, teď se hovoří tedy o propojení toho, těch produktovodů se systémem v Turecku, tak vlastně i Kurdistán by mohl hrát větší roli, kdyby se napojil tedy a vlastně všechny tyto produktovody jdou přes Kurdistán. A Kurdistán má velké zdroje a e, to si myslím, že by bylo e, užitečné pro Evropu i pro nás potom. Pokud jde o menšiny, ty komunity, naše menšiny, tak ty participují na vládě, e, na našem parlamentu v Kurdistánu, mají veškerá práva. A opět zopakuji, to eh, pozvání, abyste přijeli a setkali se se zástupci všech těch etnik nebo náboženských eh, komunit a eh, vlastně i případně, když zjistíte nějaké nedostatky, tak budeme rádi, když nám pomůžete, když nám mm, řeknete, že je zde problém a my to napravíme. Mm. طبعا حكومتي هريم pokud jde o ty e, vraždy ze cti, takže bohužel my žijeme na Středním východě a e, to je tradice. My jsme udělali hodně, já osobně eh, jsem chtěl, nebo bojuji za to, abychom se zbavili tohoto špatného zvyku, protože e, ženy mají práva stejně jako muži. jsme udělali hodně, ale pořád ještě dochází k těmto činům Předložili jsme a přijali zákony, které doufáme, že zabrání eh, takovýmto eh, útokům na ženách a i pověříme vládu, aby na tom pracovala eh, samozřejmě hodně, ale je to zakořeněno v tradicích a v kultuře. Ono to ještě bude chvíli trvat, ale rozhodnutí je přijato. Chceme bojovat proti těmto typům trestné činnosti. Raccogliamo altre... A nyní přejdeme k dalším třem eh, žádostem o slovo. Kolegyně Flotr, poté pan, paní, pan Georgiu a potom Belder, pan Belder. Takže nejprve má slovo paní kolegyně Flotr. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Barzány, že jste věnoval čas eh, na diskuzi s námi. Vy jste řekl, že vaše vztahy s Eh, s orgány v Turecku, že se zlepšili a že jsou vynikající a že byste chtěli mít eh, i eh, dobré vztahy se sousedy, mm, což je zcela chválihodné. Ale takže vztahy s Tureckem zde již několik let ty vaše vztahy jsou velice komplikované. Vždycky v tom vašem regionu, tedy v Kurdistánu nebo v kurdském regionu v Iráku, bylo hodně těch ozbrojených militantních představitelů PKK, strany PKK. A jak vy můžete jednat a jak můžete eh, podporovat eh, demokratické demokratické otevření se, e, e, což je tedy krok turecké vlády a jak vy můžete demokraticky a mírově přispět k e, řešení kurdské otázky v, dem- v Turecku. Já myslím, že zde vaše role by mohla být velice významná, především pro dosažení odzbrojení a pro hledání mírového a dlou- demokratického dlouhodobého řešení takže jak vy chcete jednat a podporovat toto? Protože samozřejmě to je mm, i v zájmu vašeho regionu všechno. Děkuji, pane předsedo. Hadži Georgiu. Θέλω και εγώ, κύριε Μπαρζανή, να σας συγχαρώ για την Pane Barzány, já bych vám také rád poděkoval za cíle, které jste si stanovili, za to, čeho jste dosáhli. A sice za situace, která je opravdu problematická pro váš národ. Myslím si, že s tolika potížemi se nepotýká mnoho jiných národů. Já si myslím, že spolupráce s Tureckem je opravdu úhelným kamenem sklidnění celého regionu. Ovšem nemůže k tomu dojít, pokud nebudete rozvíjet své vztahy s Tureckem. Takže jak to budete řešit. Jak rozšíříte nebo nějakým způsobem eh, rozpracujete snahy, které ve stávající chvíli máte na dosažení lepších vztahů s Tureckem. My zde máme parlamentní eh, delegaci pro Turecko, tam jsme hovořili o tom, jak by bylo možné řešit tento problém. Ale zatím je tam stále celá řada problémů, které panují, například co se týče školní docházky a podobně. Takže mě by zajímalo, jak chcete pomoci těmto lidem, aby dosáhli svých práv. Můžeme říci, že snad všechny země na světě mají problémy se svými sousedy, ale v případě Iráku je to přece jenom trošku jiné. Vy jste zažili invazi ze strany USA. Dalo by se argumentovat, že proto existovaly důvody. Například to byla snaha ukončit Sadámův režim, ale přesto vy eh, tedy zažíváte už deset let přítomnost amerických eh, vojsk. Každý týden umírají stovky lidí, ta situace stále se nesklitnila. Samozřejmě také zemřeli i američané v Iráku a jiné národnosti. Ale mě by tedy zajímalo, jak pohlížíte na možnost, že byste se stali státem? Vy jste tedy autonomním regionem, chtěli byste se stát státem? Belder. Kolega Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, president Bazani, het is een, uh, mij een groot genoegen u weer terug te zien in onze commissie. In... Pane předsedo, mám velkou radost, že vás mohu uvítat zde ve výboru. Jsem členem tohoto výboru už dlouho, byl jsem už i minule a potkal jsem vás už několikrát. A jak říkal kolega Gomez, byli jsme o mnoha příležitostí v Kurdistánu a cítím se tam zcela bezpečně a klidně, zcela jako v mé vlastní zemi. Kvůli těmto dobrým vztahům bych vám rád položil několik specifických otázek, anebo spíš namířit na vás několik proseb. Hovořil jste o tom, že jste se obzvláště zasazovali v otázce uprchlíků. Hovořil jste o křesťanských Arabech, kteří se nacházejí na severu Iráku a moje otázka proto je následující. Jak je to s uznáváním vysoce kvalifikovaných křesťanských Arabů a jejich diplomů? Takové uznávání neexistuje a proto tyto osoby nemají žádný přístup k určitým povoláním a nemohou zajistit své rodiny. Tak jsem se to tedy minimálně dozvěděl. Zabýval jste se už touto otázkou? A druhý dotaz. Svoboda náboženství. V Evropě můžeme také změnit náboženství, ale v Kurdistánu je to evidentně velmi obtížné, pokud chcete konvergovat, pokud k tomu má dojít, musíte to prokázat oficiálními dokumenty a je to extrémně složité. A moje třetí otázka je následující. Samozřejmě, že na severu Iráku jsou syrské jiná náboženství, ale mají to tam velmi složité. Chtějí být také oficiálně uznány. Protestantské protestantská náboženství chtějí také stavět své vlastní kostely a být uznána jako oficiální náboženství. A můj poslední dotaz. Když hovoříme o uprchlících, jedná se také o děti uprchlíků. Samozřejmě tyto děti mohou chodit do školy, ale mají velké problémy s řečí tyto děti Eh, hovoří arabsky a ve školách se vyučuje kurdsky. Samozřejmě, že je potřeba finančních prostředků. Jak to přesně je s tím vyučováním na školách? Slyšel jsem totiž, že pro křesťanské děti, by, které mluví arabsky, by měly být řízeny zvláštní školy, aby mohly pokračovat v navazujícím vzdělávání. Je to pravda? Rád bych slyšel vaše stanovisko. Slyšel jsem, že křesťanské menšiny v Kurdistánu to mají velmi těžké. A když jsem eh, navštívil Kurdistán, váš příslušný ministr mě do, velmi dobře poslouchal. Prosím, pane Barcány, můžete odpovědět? E, Děkuji paní Flotr za vaši otázku. My si myslíme, že Turecko už se vydalo na cestu řešení problému kurdského problému. Teď už se nezabývají pouze výsledky, tak jako v minulosti. to, co probíhá v tuto chvíli, ten problém asi nevyřeší, protože tady jde samozřejmě o jakési myšlenkové nastavení, o kulturu, která existovala v minulosti. Ale my přesto věříme, že tedy pokud se tomu budeme věnovat, dosáhneme nějakého řešení. Ve chvíli, kdy nalezneme nějaké přátelské řešení problémů, pak už nebude žádný důvod k nějakým ozbrojeným konfliktům a tudíž si myslím, že tehdy i PKK se obrátí k běžnému politickému mírovému procesu. A hodně se diskutovalo o tom, jakým způsobem ten problém řešit. jak odstranit jakékoliv příčiny pro existenci ozbrojených skupin či konfliktů. Já si myslím, že to je prostě proces, který už započal a my stále opakujeme, pokud turecká vláda se bude snažit o dosažení politického mírového řešení my ji v tom budeme podporovat. Chápeme, že samozřejmě existuje opozice vůči tomuto procesu, vůči krokům, které podnikají e, zástupci turecké vlády. Ta situace není úplně jednoduchá. Nicméně my si myslíme, že to, co oni teď dělají, je správné, my je v tom podporujeme a věřím, že je podporuje veškeré kurdské obyvatelstvo. A pokud ten, ta podpora veřejnosti není kompletní v dnešní den, tak věřím, že v budoucnosti, až se ten proces opravdu rozběhne, to lidé začnou podporovat stále více. K tomu, co říkal pan Georgio, možná už jsem částečně odpověděl i na, na vaši otázku týkající se Turecka. V minulosti jsme zažívali řadu jakýchsi hrozeb, zastrašování. V dnešní době je to spíše retorika, která se zaměřuje na dialog. A já stále opakuji, že podporujeme stávající tureckou politiku, Podporujeme ji tím, že hovoříme se všemi skupinami kurdistánského obyvatelstva, i když třeba to počáteční gesto je takové poměrně malé, tak je to stále lepší než válka a konflikty. Samozřejmě to závěrečné řešení musí nalézt turecká vláda a naši bratři v Turecku. My samozřejmě tento proces můžeme doprovázet a podporovat jej tak, aby byl úspěšný co se týče toho eh, režimu BAT v roce 2003. Pád tohoto režimu byl velkým úspěchem pro irácký lid. Padla tak diktatura, otevřela se cesta ke svobodě, ale samozřejmě po pádu tohoto režimu došlo k, po, k různým chybám to rozhodnutí svrhnout tento režim eh, bylo správné, ale myslím si, že pak došlo k zásadním chybám. Například eh, i Rada bezpečnosti eh, udělala chybu. Tam v podstatě se ty osvobozující jednotky přeměnily v okupační jednotky, což jistě nebylo ideální generálové vlastně začali vládnout Iráku a ty stávající infrastruktury, které jsme měli, se rozpadly. A v podstatě to vedlo k situaci, kterou vidíme dnes. Takže opravdovým problémem tedy byla rezoluce 1483 Rady bezpečnosti. Křesťané jsou našimi bratry, my nezasahujeme do jejich záležitostí. Většina z nich jsou katolíci, někteří jsou ale také z ortodoxní církve. Pak jsou tam také protestanti pro nás Eh, to nic nemění, my to necháváme na jejich vlastním společenství, aby si tyhle věci urovnali mezi sebou. Bohužel jim se nepodařilo vytvořit jakousi sjednocenou linku. My opravdu nezasahujeme, říkáme jim, my vám můžeme pomoci, pokud chcete mít třeba nějakou národní konferenci. Oni si někdy říkají kaldo asiřané, někdy si říkají asyrsko eh, kaldané v podstatě nemají jakousi jednotnou identitu etnické skupiny, ačkoliv se vnímají jako oddělenou skupinu etnickou. Někteří potom samozřejmě také mají i různé přízvuky, hovoří jiným jazykem, dokonce třeba náleží do různých sekt a podobně. My jim do toho každopádně nezasahujeme. Je na nich, aby si to nějakým způsobem vyřešili aby si urovnali svoji identitu, svoji, svoji etničnost a tak dále. Um, to se týče pomoci se vzdělávacím systémem. Tady vlastně je otázka, jak vytvořit systém, který by uspokojil naše křesťanské bratry, kde by byli spokojeni s formou vzdělávání, kterou jim předkládáme. Ať už jsme dělali cokoliv, tak eh, vždycky jsme to dělali v rámci své vlastní kapacity. Myslím si, že tam nejsou problémy s jazyky. Mohou studovat v arabských školách, kurdských školách nebo mohou studovat ve svém vlastním jazyce. také se pro ně znovu vybudovala řada vesnic, která v minul, které v minulosti byly zničeny. Takže pokud navštívíte Kurdistán, můžete navštívit opravdu desítky vesnic, které byly takhle znovu vystavěny. La lista degli interventi si chiude. Děkuji. Na závěr vyzvu poslední čtyři kolegy Milan Mon, kolega Lomáček, Landsbergis a Kačen. Pan Milan Mon má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu předsedovi Barzánimu. Děkuji vám, že jste přijel a že chcete spolupracovat s Evropskou unii. Parlamentní volby v Iráku se budou konat 21. ledna, to jsem se včera dozvěděl z novin. A parlament potom musí přijmout tento volební proces. Otázkou zůstává, jak budou volby probíhat v regionu, v provincii. Možná, že byste nám celý proces mohl vysvětlit. Můj druhý dotaz. Už jsme hovořili o různých rozdílech, nesrovnalostech mezi vaším regionem a Bagdádem. Tyto otázky ještě nejsou vyřešeny. Možná, že byste nám mohl říci, jak bude vypadat zvyšování vašich zisků, jak se bude nacházet s tím, s tou ropou. Vyřešili jste něco už v tom Kurdistánu a konkrétně mě zajímá, v této oblasti jsou velké konflikty a jaký to bude mít vliv na tuto oblast. Další dotaz paní kolegyně Lunáček. Welcome you. Děkuji, pane Bazán, já bych vás také zde ráda přivítala. Stejně jako ostatní i já vítám práci, kterou jste odvedli v koptském regionu v Iráku. Protože, jak jste sám řekl, je to opravdu jakýsi přístav stability a bezpečnosti. E, nejenom tedy pro vaše obyvatelstvo, ale i pro e, ostatní Iráčany. Mám tři otázky. Jedna je k ropě. Vy jste zmínil významnou roli, kterou bude mít ropovod Nabuko. Ovšem my víme, že ten ropovod nemůže plně fungovat do té doby, dokud se do systému nezapojí Irán. Takže jak třeba hodnotíte vztahy Iráku a Iránu v tuto chvíli? A co si myslíte o možnosti mm, vzniku demokratického hnutí v Iránu? Druhá otázka, situace žen ve vašem regionu. Mě velmi potěšilo, že jsem se dozvěděla, že je takové vysoké zastoupení žen ve vašem parlamentu. No, kolikrát i v Evropě nemáme tak vysoké zastoupení žen v národních parlamentech. Pak se tady hovořilo tedy o opatřeních oproti násilí na ženách, oproti těm eh, vraždám ze cti a tak dále. Ovšem zároveň jste zmínil, že to je v podstatě takový jakýsi kulturní problém, problém tradic, tedy to, jak společnost nahlá, nahlíží na ženy. Mě by tedy zajímalo, zda byste si přáli nějakou podporu ze strany Evropy, třeba ze strany ženských organizací, eh, které podporují eh, nenásilí na ženách. To znamená, chtěli byste nějakou podporu a jakou ze strany Evropské unie? A poslední připomínka. Někteří kolegové se ptali na křesťanskou menšinu ve vašem regionu. Já bych osobně chtěla říci, že bych byla nerada, kdybyste vnímali Evropu jako křesťanský kontinent. My zde máme celou řadu eh, náboženství, máme kořeny eh, jak křesťanské, tak židovské. Eh, jsou zde lidé muslimského vyznání a také ateisté. Takže to jsem jenom chtěla upřesnit. Bene, a questo punto kolega Landsbergis. Slovo má kolega Landsbergis. Pane předsedo Barzány, vítám vás zde. Pro Irák je to velmi důležitá návštěva a pro irácký Kurdistán mám důležitou otázku. Ve vašem regionu je mnoho náboženských a národnostních skupin a možná také konfliktů. Kurdové v Turecku a jejich problémy jsou nám dobře známy. Máte ve vašem regionu v Kurdistánu tureckou menšinu? A pokud ano, jaké vztahy panují k této menšině, anebo jaké mají postavení. A to stejné mě vlastně zajímá, co se týče arabské menšiny v Kurdistánu. Máte tam etnické potíže nebo ne? Děkuji říká předseda a slovo dostává kolega Kačin. Pane předsedo Barzány, máme velkou radost, že jste nás navštívil. Máme také radost ze zpráv, které nám přinášíte. Evropská unie je lačná po pozitivních zprávách z Iráku a vše, co jste nám dosud řekl, naznačuje, že je tam veliká bezpečnost a stabilizace a vy jste k tomu notnou měrou přispěl. Máme radost, že Kurdistán je součástí řešení pro Irák a ne součástí problémů. Rád bych vám poblahopřál ke všemu, co jste dosud řekl, ale rád bych položil ještě jednu otázku. Váš region je bohatým regionem. Z tohoto důvodu mě zajímá hospodářská spolupráce a obzvláště vaše investice do rychlých pokroků. Zajímá mě, jestli investujete také vně Iráku. A ptám se z jednoho konkrétního důvodu. Rád bych totiž věděl, jakou svobodu vy jako investoři máte proto investovat vně Iráku. Zajímá mě to proto, že jeho východní Turecko je podrozvinuto. Je tam potřeba velkých investic a já se ptám, plánujete přeshraniční investice do jihovýhodního Turecka? Zajímá mě to z pohledu eh, méně rozvinutého jihu a více rozvinutého severu. To by mohlo vyrovnat tuto nerovnost. problém v rozvoji žen by mohl být vyřešen eh, vyšším vzděláním na jihu Turecka, zapojením žen do vysokého školství. Přemýšleli jste nad tím, že by irácký Kurdistán uděloval nebo nabízel stipendia pro ženské student, studentky z jihovýchodního Turecka? zkrátka, aby se ženy mohly lépe dostat k vysokoškolskému vzdělání. To by bylo důležité pro celý region, pro stabilitu a také pro Turecko. Děkuji. Grazie. Aggiungo una brevissima domanda. Děkuji a ještě jednu krátkou otázku bych položil já. Pane předsedo, víme, že pluralismus médií je velmi důležitý v demokratickém zřízení. Rád bych se tedy zeptal na média v Kurdistánu. Vysvětlili byste nám situaci? Ibares Milanon. ما خوشحالیم که یا سیل بجاردن در باز k panu Milanovi Monsi. Máme radost z toho, že parlament před několika dny schválil volební zákon. Otázka Kirkuku je pro nás velmi důležitá. Chtěli bychom tento problém konečně vyřešit. Naše vztahy, nás Kurdů, s různými vládami v Bagdádu vždy udával Kirkuk. Chtěli bychom ten problém vyřešit i pro příští generace, aby už s tímto problémem nemuseli bojovat. Máme zde zákon, máme ústavu. 80 iráckého národa pro tu ústavu hlasovalo. Ústava požaduje normalizaci vztahů a následné referendum. Za vedoucího režimu v Iráku za posledních let tomu bylo tak, že mnoho Kurdů z Kirkuku bylo vyhnáno. Stali se osobami přemístěnými v rámci vlastní země. A v Kirkuku tím mnoho velmi trpěli. Vlastnictví anebo pozemek bylo možné vlastnit pouze, pokud kurdové změnili svou identitu a stali se například Araby. 19. března 2003 začala osvobozovací osvobozenecká válka v Iráku. 7. března někdejší režim, který byl krátce před pádem, schválil zákon, který měl přinutit různé menšiny v Kirkuku změnit svou identitu. Kirkuk byl vystaven represím. Mnoho lidí říká, že ropa je důvodem, proč je Kirkuk takovým zásadním tématem. My ale říkáme, že tomu tak není. Ropa by měla být k dispozici celému Iráku. Někteří lidé se snažili tyto procesy omluvit a zákon nechtěli schválit. Kirkuk měl být buď vyňat z voleb, anebo měly být zavedeny kvóty pro Araby a Turkmence. My jako kurdové jsme byli obvinováni z toho, že jsme do, Kur- do Kirkuku pozvali 600 tisíc Kurdů, abychom omezili demografický vývoj. Tyto poznámky byly ale neoprávněné. Téměř 40 někdejších vysídlenců jsme chtěli přesvědčit, aby se vrátili ke svým pozemkům a ke svému majetku. Podařilo se nám integrovat 600 tisíc nových obyvatel. Tato, tyto výtky tady byly neoprávněné. Když jsme pozývali rodiny, které ne, nepocházely z Kirkuku, byli jsme vyzýváni k tomu, abychom je vyňali z volebního procesu. My jsme se pokoušeli vysvětlit, že volby se konají v celém Iráku. Pokud například docházelo k pochybnostem o registrace, k volbám. Bylo třeba se podívat na konkrétní situaci v místě. A tak tomu musí být. Musí, jsme ale otevření. Pokud mají být dopředu definovány kvóty pro určité menšiny, neakceptujeme to. Některé skupiny to podpořily, ale naštěstí to nebylo prosazeno. Poslední zákon vznikl na základě vole, registrace k volbám z roku 2009. Pokud po volbách budou stížnosti na určitý volební okrsek, určité místo, musíme se tím zabývat individuálně, pokud někde tedy dojde ke zneužití. Tak to musíme postupovat v celém Iráku. Jsme toho názoru, že Článek 41 je nejlepším problémem, nejlepším řešením, jak vyřešit kirkucký problém. Ve finále Kirkuk je <laughs> normální irácké město, jako ostatní, jako Bagdád a další. Nemůžeme se na něj dívat jinak, ale takovéto chování, takovéto postoje ke Kirkuku není v zájmu ani Kurdu, ani celého Iráku zdůrazňujeme, že problém se musí vyřešit v souladu s ústavou. A k, k ropě, mm, tam jsem detailně eh, vysvětlil naši pozici a ty produktovody, které jdou z Iráku, které prochází eh, přes nás do Turecka, tak do, do jaké míry je do toho zapojen Irán, hm, to mm, podle nás do toho nějak nezapadá Irán, protože eh, ty produktovody prochází přes náš region a do Turecka a když vzniknou nějaké problémy mezi Tureckem a Iránem, tak eh, to je úplně jiná věc. To je třeba potom řešit jinak. A pokud je o práva žen, já eh, bych eh, doporučil, abyste eh, sem pozvali <clears throat> delegaci našich poslankyň, abyste, nebo aby byste navštívili i Kurdistán a hovořili o tom s nimi, protože my jsme přijali předpisy a všechny instituce a příslušné orgány dostali pokyny, aby jasně vystupovali proti násilí na ženách. A pokud jde o naše křesťanské bratry, tak mm, právo svobody, na svobodu náboženství, mm, to je něco, co u nás platí, takže navštivte náš region a uvidíte mm, křesťani, muslimové, e, ať jsou to šítové, sunité, kakijové a další sekty, ty také existují v Kurdistánu a všechny tyto sekty e, náboženské frakce mohou uh, Eh, uplatňovat svá práva na svobodu vyznání Kurdistánu. Pokud jde o ostatní, o etnika, my nemáme žádné problémy ani s Turkmeny, ani s Araby, s žádnými etniky. Naše eh, vlastně eh, oblast to je směsice všech různých etnik a komunit a my žijeme v harmonii například na jihu, na jich od Erbilu, tam žijí arabové. 80% mm, voličů, arabských voličů, tak hlasovali, volili pro naše kandidátky eh, při lokálních komunálních eh, volbách. A i ti Arabové, kteří žijí v oblasti, naší oblasti, tak také jsou eh, eh, předmětem teroru a vlastně vláda, centrální vláda nebyla schopná je ochránit, když to naše vláda ano, i když zde jsou určité pokusy vytvářet eh, napětí a tenze a nepřátelství mezi komunitami a to se jim ale nepodaří. Pokud je o Turkmény, tak ti mají vlastní práva, vlastní televizní stanice a vzdělávání ve svém jazyce a také i mm, v, v místních samozprávách jsou zastoupeny tato etnika, arabové i v těch různých sporných oblastech, tak e, v Kurdistánu mm, chráníme zákonem všechny e, a necítíme žádnou animozitu, žádná nepřátelství vůči těmto ostatním komunitám. Žijeme v plné harmonii. A pokud jde o vysoké školy, vysokoškolské vzdělávání, univerzity, naše univerzity poskytují eh, granty, stipendia eh, eh, Kurdům nejenom u nás, ale i v Syrii, v Iránu. Máme celou řadu univerzitních studentů zase ze zahraničí, kteří z okolních zemí, kteří studují u nás. Máme 400 mm, eh, eh, společností, mm, které operují v Kurdistánu a obchodní eh, výměna představuje 5 miliard dolarů, takže to má velký dopad, dobrý dopad na naše obchodní činnost, podnikatelskou činnost a mm, jsou zde čilé kontakty i s Kurdy v Turecku v tomto smyslu. Já e, doufám, že to všechno bude mít pozitivní vliv na vývoj e, e, a na životní standard lidí v regionu jako takovém. A k otázce médií v Kurdistánu. Máme svobodná média, parlament přijal zákon, eh, kterým se zajišťují veškerá základní práva médií, jak tedy televizním, rozhlasovým stanicím tisku. Všechny eh, eh, profitují ze svobody projevu. My nemáme žádný problém. Máme zde desítky televizních kanálů, stovky titulů, ať jsou to deníky, týdeníky a další magaziny, které se bez cenzury vydávají. Děkuji, pane předsedo, za eh, to, jak jasně a zvořile jste odpověděl na naše eh, otázky a já bych vám chtěl popřát hodně úspěchu vám osobně i celé vaší zemi. Děkuji ještě jednou. Prosím, musíme pokračovat a velice bych rád, kdyby eh, ti, kteří mají nějaká jiná eh, jednání, tak aby nás nechali v klidu. A nyní přejdeme eh, k návrhu zprávy Eh, nařízení parlamentu a rady, kterým se pozměňuje nařízení ES číslo a tak dále a tak dále o eh, nástroji pro financování podpory demokracie a lidských práv na celém světě. Máme eh, zde dvě zpravodajky, paní Kingu Gál a paní Barbaru Lochbílerovou. A velice bych rád tedy Mm, jste vyzval paní Kingu Gál, aby téma uvedla. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak jsme rozhodli se s kolegyní, tak eh, budeme hovořit obě a tudíž možná e, e, něco řekneme tedy dvakrát, ale aspoň lépe všichni pochopí, jak to vypadá s touto zprávou, která původně eh, byla čistě technickou zprávou. Tak za prvé, co je důležité si uvědomit, je, že konference předsedů nepovolila eh, spolu zpravodajství do 22. října. Bylo, nastalo to až 22. října, takže až eh, proto tak pozdě byla jmenována spoluspravodajka a proto jsme také nemohli rozdat tuto zprávu dříve a proto také nemáme ji ve jazykových verzích, jak by bylo potřeba. Je třeba si uvědomit, že tento evropský nástroj je nástroj, je to jeden z těch sedmi finančních nástrojů pro vnější vztahy, kterým se podporuje občanská společnost ve třetích zemích. Je to ob, ob, ta občanská společnost, která pracuje na otázkách demokracie, participace občanů, tedy budování demokracie. A je, e, e, zde e, v tomto případě není potřebný ten e, předchozí souhlas Eh, těch dočených vlád, což je důležité pro eh, lidská práva, prosazování lidských práv a pro podporu nevládních organizací, které působí v oblasti lidských práv eh, ve třetích zemích. Je to tedy náš nástroj, který máme zcela pod kontrolou a my jsme začali s ním velice pozdě, jak víte, já doufám, že i zástupce komise to potvrdí. Začalo to až eh, na podzim 2008, kdy se skutečně tento nástroj začal aplikovat, implementovat. A víme, že, nebo jediná věc, kterou víme, je, že je zde eh, vysoká účast ze strany organizací občanské společnosti, které se účastní v tendrech a v tomto legislativním návrhu komise navrhuje jednu technickou změnu, která se týká nákladů, poplatků, daní a dalších poplatků, které se mají eh, financovat z rozpočtu nástroje. A jak to vypadá? Toto je důležitá změna, novela, tak, aby nevládní organizace, občanská společnost, aby skutečně mohly čerpat eh, eh, prostředky a využít ty možnosti, které skýtá nástroj. Proto tento návrh novely vítáme a podporujeme komisi v tomto. Naše zpráva se zaměřuje na tři eh, různé kategorie pozměňovacích návrhů. První kategorie to jsou tři Eh, návrhy, tak tím eh, eh, se rozděluje ten návrh, ta novela, to znamená, protože předtím původně komise dala do jednoho návrhu i další nástroje a my požadujeme rozdělit hm, tento návrh na, do dvou nařízení, takže náš návrh 126 hovoří právě o e, rozdělení tohoto návrhu, poněvadž DCI, ten druhý nástroj, je mm, v kompetenci výboru DEVE a my se zaměřujeme pouze na nařízení, které e, pokrývá ten evropský nástroj pro demokracii a lidská práva. Další téma, o kterém se také hovořilo, je je to mm, horizontální průřezová otázka, která se týká mm, té možnosti, abychom nyní posílili právo eh, parlamentu mít dohled nad komitologií. Proto toho původně technického návrhu komise jsme dali pozměňovací návrh, který eh, žádá o eh, regulační řízení s dohledem parlamentu, tak abychom mohli eh, posílit práva parlamentu. A výbor DV v podstatě žádá totéž. také žádá posílení role pravomocí parlamentu. My zde eh, si myslíme, tedy obě zpravodajky se domnívají a um, také i to jsme eh, dali do tohoto eh, pozměňovacího návrhu. Chceme, aby tomu bylo i v tomto nástroji pro demokracii a i když asi tady je to právní záležitost, takže možná v tom by měla být konzultována právní služba. Nyní děkuji paní Barbara Lochbieler. Prosím. Thank you, Mr. Chairman. The financial instrument... Děkuji, pane předsedo. Finanční nástroj na podporu demokracie a lidských práv po celém světě se ukázal, že je smysluplným nástrojem na ochranu a podporu lidských práv a demokratických struktur v celé řadě regionů. Je to velice mladý nástroj a proto souhlasíme s komisí, že příliš brzy nyní eh, provádět nějaké hodnocení. Potřebujeme větší feedback od jednotlivých projektů. Podporujeme plán komise explicitně eh, zde i Eh, zakotvit ta sociální ekonomická práva a ty zakomponovat do toho rozpočtu, tak abychom i mm, zdůraznili boj proti násilí na dětech a ženách. Návrh zprávy je dost technický. Eh, jediný, komise jedině navrhuje jednu technickou novelu, která umožňuje, aby náklady a výdaje spojené s daněmi a dalšími typy poplatků spojených s financováním opatření, mm, aby v těch zemích, tedy těch příjemců, aby tyto náklady také mohly být pokryty z rozpočtu tohoto nástroje bez výjimek. Ten, tato novela umožňuje i financovat výdaje a náklady za výjime, ve výjimečných situacích. Eh, to posílí ty projekty, kde existuje eh, laxní přístup nebo dokonce odpor ze strany místních vlád. Eh, druhý soubor pozměňovacích návrhů které navrhujeme obě, jako obě zpravodajky, tak tam se snažíme posílit právo dohledu parlamentu. Revize na rozhodnutí o komitologii bylo přijato v roce 2006, kdy se zavedla nová procedura, tzv. regulační, regulační řízení s dohledem parlamentu, tak aby e, zde byly splněna dvě kritéria. Za, za prvé to opatření musí být obecného dosahu a to opatření e, e, se musí snažit novelizovat nezásadní prvky nařízení. Potom lze aplikovat toto proceduru. Zde Eh, došlo k jasnému posílení práv parlamentu, kdy eh, parlament může se vyjadřovat k návrhu, k návrhům a případně pokud bude mít námitky, tak komise bude muset předkládat eh, novelizovaný návrh. A zde tyto návrhy, tento návrh i na, ten druhý návrh splňují kritéria pro aplikaci tohoto řízení. A i v tom akčním ročním programu se plánují specifická opatření, Eh, která mm, eh, se ale eh, nemění, protože jejich dosah je limitovaný. I komise mm, by měla aplikovat toto řízení, které bylo eh, zakotveno v roce 2006, ale eh, toto, eh, tento typ řízení byl přijat příliš dlouho, takže nemohl být reflektován v tripartitním jednání o všech typech opatřeních a nástrojů, protože tehdy jsme byli pod velkým tlakem. Průběžná revize tohoto nástroje teď ale je možností, abychom abych ten proces komitologie byl v souladu s Eh, tou novou procedurou. Zpráva by měla být přijata až po eh, datu účinnosti Lisabonské smlouvy bude třeba provést e, i ve finálním aktu určité změny. My bychom radši ale, abychom hlasovali ve výboru před prvním e, prosincem, tak abychom měli vyjednávací pozici, jako my, jako Evropský parlament, tak jak to i e, vyžaduje etický kodex, který upravuje spolurozhodovací proceduru. Děkuji, říká pan předseda a nyní pan Ricardo Pasos Mm, z právní služby se vyjádří tak, jak eh, to bylo požádáno. Takže prosím, máte slovo za právní službu. Děkuji, pane předsedo. Já velice souhlasím se zpravodajkami s tím, co právě řekla paní Kinga Gál a paní Lochbílerová. Myslím si, že ano, jsou zde důvody i argumenty pro to, abychom zde aplikovali regulační řízení s právem dohledu parlamentu, protože jde o opatření obecného dosahu a jde o novelizaci základního právního aktu. A nejdou, nejde zde o podstatné prvky tohoto aktu, a, takže to je úplně jasné. A také i bych řekl, že zde existuje určitá hierarchie různých nástrojů a právních aktů Eh, tak eh, to znamená, eh, komise může přijímat strategické materiály, kdežto mm, právní akty ostatní se přijímají spolu rozhodovací procedurou. Takže bych uzavřel tímto. Zcela souhlasím se spravodajkami v tomto a také i si myslím, že by bylo užitečné, abychom nyní, protože teď máme společnou strategii, eh, aplikovat regulační řízení s dohledem pro většinu nástrojů eh, vnějších eh, externích aktivit, tedy v oblasti pomoci, zahraniční pomoci, rozvojové pomoci a stability, prosazování stability. Takže by bylo dobré mít jednotný přístup k tomuto. Také i souhlasím se spravodajkami Eh, pokud jde o ten přechod k Lisabonské smlouvě. smlouvě. To je velice eh, dobrá strategie, aby parlament teď aplikoval již to regulační řízení s dohledem ještě před eh, datem účinnosti Lisabonské smlouvy, protože pak vlastně automaticky se to bude aplikovat i na ty takzvané delegované akty, kdy parlament bude mít větší pravomoci. Děkuji a nyní pokud eh, nejsou žádné další příspěvky, tak prosím, pan Miller má slovo. Pane Millere. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat zpravodajkám, paní Kál, paní Lochbiller za podporu eh, našeho návrhu a za eh, technické pozměňovací návrhy které předložili k té naší novele ohledně krytí nákladů e, z titulu poplatku daní a tak dále. To znamená, že e, můžeme rychle přijmout tento návrh tímto mm, a tak, aby ty projekty příští rok již mohly profitovat z této změny. Pane předsedo, právě jsme teď e, dostali tu, ten návrh zprávy. My jsme věděli, že tam je ten návrh o komitologii a e, jak to i přijal výbor DV, vypadá to, že i váš výbor v podstatě e, přijme stejné pozměňovací návrhy, což musím říci, že pro komisi bude velice problematické. E, dohoda z roku 99, která se Eh, aplikuje na komitologii, tak eh, i byla potvrzena v roce 2006, když jsme diskutovali o nových finančních nástrojích na období 2007-2013. Bylo tehdy dohodnuto, nebo všechny instituce dohodly, že realizace, implementace programů eh, které mají velký dopad na rozpočet, že budou podléhat řízení proceduře Management Committee, řídícího výboru a tedy komitologii. A vím, že i předchozí parlament měl eh, podobné obavy, eh, především v těch nových nástrojích. Eh, komise žádá o pravomoc přijímat sama strategické materiály a programy. Tento parlament tehdy trval na spolorozhodovací proceduře, která by se týkala těchto programových dokumentů, strategických dokumentů, ale nakonec se instituce dohodly v tom smyslu, že komitologie se bude aplikovat eh, jako normální tedy procedura, eh, kterou aplikuje řídící výbor ale také v rámci celého balíku bylo eh, dohodnuto, že strategické materiály eh, budou podléhat demokratickému dohledu parlamentu do budoucna. To znamená, parlament bude konzultován u těchto strategických dokumentů, kdy my eh, bereme vážně vaše názory k těmto strategiím a mohu říci, že jakmile parlament nebo i v minulosti parlament přijímal často různé rezoluce o našich programových strategických dokumentech a e, já jsem vždycky bral vaše rezoluce velice vážně a mm, to je klíčové potom pro naši mm, průběžnou revizi. E, a když bereme velice vážně mm, obavy vyjádřené parlamentem v tomto demokratickém procesu, a nyní vlastně Eh, se eh, navrhuje eh, změna, velká změna těch nástrojů pro průmyslové země nebo rozvinuté země a my si myslíme, že mm, ta procedura, jaký máme, fungovala dobře, kdy parlament vyjádří své názory a komise vždycky vezme s veškerou vážností v potaz. A my poté přijmeme příslušné legislativní kroky. Beru na vědomí názory mm, zde kolegů v parlamentu, právní služby parlamentu. I my budeme konzultovat samozřejmě naše právníky, ale obávám se, že toto by nám vytvořilo velké problémy, které by znamenaly průtahy při přijetí celého nástroje nebo nástrojů. A to by bylo špatné pro všechny dotčené strany, protože, čím, protože Eh, pokud přijmeme pozdě tyto nástroje, tak je zde malá šance, že budeme správně čerpat rozpočet na ně příští rok. My se musíme dohodnout co nejdříve. A obávám se, že pokud parlament nebo eh, pokud eh, tedy tu debatu eh, omezíme pouze na debatu o komitologii a eh, to regulačnímu řízení s dohledem, tak tím dojde k, velkém, k velkému skluzu. Naše původní hodnocení je takové, že strategické dokumenty a několika leté programové dokumenty, že to nejsou takzvaná opatření obecného dosahu a že e, tím se nemění nařízení jako takové, protože nařízení mohou novelizovat a měnit pouze Rada a parlament. A e, v podstatě to jsou opatření, která se týkají provádění daných opatření, takže proto by se zde měla aplikovat komitologie. Také pro zbývající období do konce roku 2013 ten proces s demokratickým dohledem, se kterým, na kterém jsme se dohodli s parlamentem, dá možnost parlamentu, aby eh, uplatnil svůj dohled nad přijímáním strategických dokumentů. Pane předsedo, myslíme si, že my jsme si mysleli, že tato diskuze již byla uzavřena do roku 2013 a nyní to vypadá, že, eh, budou, že opět budou nastartovány velké diskuze mezi institucemi, což bude znamenat sklus pro tento nástroj a bude to problém pro čerpání rozpočtu v roce 2010 a to bude politicky pochybné. Děkuji, pane předsedo. Děkuji že jste nás spravil o stanovisku komise. Nyní předám slovo paní Gomez. Já bych zde ráda přivítala naše spoluzpravodaje. Souhlasím s jejich stanoviskem. A to i vzhledem k tomu, jaké stanovisko předložil <clears throat> výbor právní parlamentu. Já jsem se v minulosti, či v minulém funkčním období eh, zabývala přeskumem této oblasti. Jak víme, Lisabonská smlouva také eh, dává parlamentu nové pravomoci, předpokládá, že eh, se těchto pravomocí ujmeme a že tedy budeme pracovat na tom, aby demokratický přeskum byl vážnou věcí. Také si myslím, že potřebujeme opravdu věcné argumenty ze strany komise. Pokud máme zvažovat jiný přístup než takový, jaký navrhují spolu spravodajové. Nemůže to být jenom tak, jak jsme právě slyšeli od komise, že tedy bude hovořit víceméně o proceduře, o postupu, o délce toho procesu. No, pokud komise má nějaké závažné výhrady, tak ty by měly být věcné. A z toho, co nyní vidím před sebou, tak nevidím důvod nepodpořit naše spoluspravodaje. Děkuji. Takže já se nyní obracím na naše dva spoluspravodaje, aby uzavřeli tuto rozpravu. Takže nejprve paní Gál. Děkuji, já jsem si vyslechla právní službu i zástupce komise. A stále jsem přesvědčená o našem stanovisku, také děkuji paní Gomez za to, že nás podpořila. Já si myslím, že tento postup opravdu významně posiluje pravomoci parlamentu. A tady prostě jde opravdu o to, abychom mohli věci ovlivňovat, abychom předkládali návrhy. Doposud s tímto nástrojem nebyly žádné problémy ale jak už to zmínila paní Gomez, eh, situace v případě nástroje DCI byla jiná. Takže já si myslím, že je důležité, abychom měli stejná ustanovení pro tyto nástroje. Takže tady tedy eh, šlo o posílení pravomocí parlamentu. Ten nástroj DCI, to je vlastně eh, nástroj rozvojové spolupráce. A komise tady hovořila o tom, že mohou vzniknout určité problémy. Já souhlasím, že pro Evropu, pro občanskou společnost, která by měla profitovat z tohoto nástroje, pro ně je velmi důležitý návrh komise, se kterým teď komise přišla. Ale já si kladu otázku, proč předložila komise tento návrh až nyní, když ten problém se objevil už na počátku minulého roku. Takže já si myslím, že ten problém není na straně parlamentu. A myslím si, že kdyby ten termín předložení ze strany komise byl jiný, tak by to změnilo hodně věcí. Takže já si opravdu myslím, že není je vhodné požádat o stejná ustanovení pro všechny nástroje. Děkuji, paní Lochbiller. Děkuji. Když jsme diskutovali o těchto posměvacích návrzích, tak jsme hovořili i o možné reakci Evropské komise. Předpokládali jsme určité problémy, ale jsou tam prostě určité problémy, které nejsou neřešitelné a zatím se nevyřešily. Souhlasím tedy s kolegyněmi, které říkali, že my ze strany komise jsme, eh, parlamentu jsme ochotni eh, pomáhat komisi tam, kde můžeme, A když jsme předkládali tyhle ty návrhy, tak jsme samozřejmě zvažovali, že není dobré mít prodlevy v implementaci toho nástroje, protože v některých oblastech je obrovsky důležité už to mít nastavené dobře, třeba v případě výjimek a podobně. Takže my tedy stojíme za těmi ty pozměňovacími návrhy a je potřeba, aby komise nalezla nějaké řešení co nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že tím můžeme tuto diskusi uzavřít. Lhůta pro předkládání pozňovacích návrhů je 13. listopadu v poledne. Takže času už moc nezbývá. A nyní přecházíme k dalšímu bodu a to je finanční nástroj pro industrializované země. Já předám slovo paní Lochbíler. Děkuji. Ten finanční nástroj pro spolupráci s industrializovanými zeměmi bude důležitý pro všechna opatření spolupráce, která nespadají pod rozvojovou pomoc. V minulém funkčním období výbor AFET navrhl vytvoření tohoto nového nástroje, abychom mm, uzavřeli jakousi právní mezeru. Protože jsme měli tedy nástroj pro rozvojovou pomoc, která by samozřejmě měla eh, být v zájmu zainteresovaných zemí. Ovšem, pak jsou různé další aktivity, které se z toho nástroje rozvojové spolupráce nemohou financovat. Takže by bylo dobré mít takovýto malý nástroj pro spolupráci s třetími zeměmi, která nevychází tedy z rozvojové pomoci. My jsme tedy navrhli eh, jakousi eh, reformu eh, tohoto nástroje. Nezměnil se tam název. A tradičně tenhle nástroj patřil pod výbor INTA, který je tedy příslušným výborem. A vzhledem k tomu, že se nezměnil zásadně název toho nástroje či té oblasti, tak vlastně ačkoliv se změnil obsah do značné míry, tak to stále zůstane tomu výboru, který měl na starosti tento nástroj v minulosti. Takže v podstatě všechno, co tady teď navrhujeme, eh, by muselo zvažovat výbor INTA. Pak proběhla výměna dopisů mezi předsedy výboru AFET a INTA a nakonec jsme se shodli na jakémsi písemném prohlášení, že oba výbory budou úzce spolupracovat a že AFET bude plně zapojen do demokratického přeskumu po přijetí toho nástroje. Teď, když v prosinci vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, tak se úplně změní právní základ. Z článek 181a to teď přeměňuje na spolurozhodování. Tam se jedná o spolupráci se třetími zeměmi a hovoří se tam tedy už eh, pouze o spolupráci s industrializovanými zeměmi, takže už to vlastně nemůže být jakýsi právní základ. A přitom Většina nástrojů zahraniční spolupráce má dva právní základy. Například máme tedy článek 174, i ten se mění podle Lisabonské smlouvy a ten článek 181a se nyní omezuje na průmyslové země, potom jsou články 177 až 179 o rozvojové spolupráci a ty se nyní zaměřují ve svém rozsahu pouze na eh, odstraňování chudoby. Jde vlastně o to, aby se tedy respektive z textu byly odstraněny eh, ustanovení o pomoci mm, rozvojovým zemím. Potom u hlavy 3 se hovoří o tom, že Evropská unie se bude zaměřovat na odstraňování chudoby ve třetích zemích a nebo bude mít spolupráci s průmyslovými zeměmi. Takže vidíme, že tam v Lisabonské smlouvě je tedy jakási právní mezera a že tedy nám chybí právní základ pro vnější vztahy. Vzhledem k běžné praxi bych očekávala, že komise tento návrh eh, nařízení stáhne a předloží nám nějaký nový dokument s novou právní základnou. A to je vlastně tedy i stanovisko, na kterém jsem se dohodla s panem Šolcem z výboru INTA, který je tam zpravodajem. Takže takhle tomu rozumím, ale možná nám právní služba poskytne nějaký nový pohled, možná bychom mohli využít články z sektorů evropské politiky, takže tam potom bychom mohli hovořit eh, o externí dimenzi vnitřních politik, jako je například eh, životní prostředí. Já tedy navrhuji, abychom ten nový nástroj připravili opravdu detailně, důkladně, protože zdůrazňuji, že zatím vlastně je to jakási chybějící část v architektuře těchto nástrojů. Souhlasím se zpravodajem ta, že ty finanční prostředky, které proto budou potřebné, by měly jít z nástroje flexibility nebo z rezervy. Určitě by to nemělo být sebráno z nástroje DCI ty prostředky, které jsou dosud vyčleněny, nejsou dostatečné. A určitě by se tedy i neměly přesouvat eh, částky z rozvojové pomoci na spolupráci s třetími zeměmi a my bychom zde chtěli mít název který by byl něco v tom smyslu jako spolupráce se třetími zeměmi, týkající se oblastí, které nejsou pokryty nástrojem eh, a tak dále. Zdá se, že komise to nařízení připravila trošku rychle, uspěchaně a v podstatě nepřizpůsobila rozsah toho nařízení eh, změnám kontextu či situace. Těším se, že budu schopná spolupracovat na tom konkrétním obsahu s, se spolupravodají z výboru INTA i s komisí. Děkuji. Eh, Mr. Ricardo Passos to give us the legal advice. Teď dostává slovo právní služba. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Barbara Lochbír mi enormně usnadnila práci. Možná, že je sama právničkou, já nevím. Vysvětlila totiž všechny právní problémy jednotlivě. Jde zde totiž o právní otázky. A já vám teď už nemůžu říct nic nového po té, co promluvila paní Lochbíler. Ještě jednou tedy zopakuji své stanovisko. Ta celá věc je nyní složitá a to ještě nemáme tu Lisabonskou smlouvu. Když se podíváme na článek 181a, jak to tedy navrhuje komise, podle nejnovějšího rozsudku Evropského soudního dvora, parlament proti radě, není článek 181 a zodpovědný za rozvojové země. Evropský parlament to také nepožadoval. Komise prvního to, to ale navrhovala. 1. prosince vstoupí platnost Lisabonská smlouva a situace se tedy změní. Vycházíme ale z toho, že kvůli této změně to bude postupovat dál. Podle nového postupu bude docházet ke spolurozhodování komise, ale bude nucena poslat radě stávající návrhy po, po vstupu té Lisabonské smlouvy v platnost. Nyní se ale dostávám k tomu právnímu základu. Za prvé, dnes vám ještě nemohu říci, který právní základ bude platný. To totiž souvisí s cíly a účely návrhu. Proto musíme zcela přesně vědět, jestli komise dobře použila právní základ. Článek 212 Lisabonské smlouvy se o to ale neopírá. A paní Lochbílová to právě také říkala, protože rozvojové země jsou zde vyňaty. Na jaký právní základ bychom se tedy mohli obrátit? Eventuálně, říkám eventuálně, protože přesně budeme vědět až po návrhu komise. Máme dvě možnosti, tak za prvé budeme postupovat podle návrhu komise a změníme stávající návrhy, článek 181a, potom zde budeme mít odpovídající právní základ 209 a 212. To ale má háček, o kterém už jsme se zmínili. Když vezmeme jako právní základ článek 209, musí být tento předpis rozšířen. Článek 209 Lisabonské smlouvy totiž říká, že hlavním cílem rozvojové pomoci je boj s chudobou nebo vymícení chudoby, ale když zde stojí, že je to hlavním cílem, tak se tím samozřejmě dá chápat i pokrytí jiných cílů. Tato možnost tedy znamená, že bychom oba články spojili. Druhá možnost, a o tom už se také hovořilo, by byl sektoriální právní základ. Nedělali bychom to tedy tak, jak navrhovala komise, neměnili bychom to nařízení, ale vzali bychom si jako právní základ jiné zvláštní nařízení s různými právními základy. 150, 160, 167 a 186. Spolupráce s rozvojovými zeměmi je zde možná bez rozlišování, jestli jde o rozvojovou zemi nebo ne. Jde zkrátka o spolupráci a ne obecně o rozvojovou pomoc. Ale už jsem, pane předsedo, předesílal, že musíme být v současné chvíli opatrní. Jde totiž pouze o teoretické úvahy, které zde přednáším. Musíme totiž nejdříve vědět, co přesně v tom návrhu bude. Děkuji. Děkuji vám a slovo dostává pan Gáler. Děkuji vám, pane předsedo. Vlastně jsme všichni zajedno v tom, že v právním základu je určitá mezera. Nedá se říci nic jiného, že na základě posílení vnější politiky Lisabonskou smlouvou na jedné straně a na druhé straně restriktivnějším změním článku 181 se to celé stává nesystematickým. Na jedné straně posilujeme eh, vnější politiku úřadem pro vnější činnost a takovým tím ministrem zahraničím, ale potom se to celé omezí článkem 212. Otázka, která podle mě před námi stojí, je, jak tyto mezery v právním základu zaplníme. A já v podstatě tenduji k tomu, že zapojíme články 208 a 209, jak to právě řekl předřečník. Máme totiž problém s těmi sektoriálními politikami, kde nepokryjí všechny oblasti, například vnitro, spravedlnost, uprchlíci, zemědělství, rybolov, doprava, otázky energie, turismus. Ve všech těchto oblastech není žádný vztah k vnějším politikám. A z toho důvodu by mi ten sektoriální přístup byl příliš málo, příliš úzký. A co se týče těch třetích zemí, které nejsou schopny čerpat prostředky z rozvojové pomoci, myslím, že bychom měli zapojit jako přídavný právní základ články 208 a 209. Mr. Scholz, please. Who... Slovo má pan Scholz je rovněž zpravodajem ve výboru ENTA. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, že zde mohu promluvit. Dnes jsme ve výboru INTA ještě neho, se ještě nezhodli na této zprávě, protože se změnil pořad jednání. Ale rovnou odsud se vracím znovu do výboru INTA. Pochopil jsem, že musíme že máme zájem na dalším poskytování pomoci pro státy, které nemají možnost čerpat rozvojovou pomoc. A proto musíme eh, rozhodnout, jak spojíme ten nástroj a spolurozhodování parlamentu. Jsem si jist, že se vstoupením v platnost Lisabonské smlouvy se změní právní situace a souhlasím také paní Loch, s paní Lochbílerovou, zpravodajkou v tom, že nyní očekáváme odpovídající návrh komise. E, situaci paní Lochbílerová popsala velmi obsáhle, ale k tomu se ještě přidává fakt, že rada zatím nevyslovila žádné stanovisko. Myslím si, že bychom měli vyzvat a poprosit radu, aby se rovněž zapojila vůči komisi. Parlament by měl mít, by rovněž měl využít příležitost již nyní vyjasnit své pozice, protože ty jsou velmi podobné ve výborech i v politických skupinách. Měl by, parlament by měl vyjádřit své stanovisko, aby vlastně umožnil vypracování nového právního základu. Tím bychom tedy měli umožnit spolupráci s radou. Souhlasím s paní Lochbílerovou, mám velkou radost, že s ním můžu spolupracovat a těším se na další spolupráci. Je to velmi důležité téma pro mezinárodní politiku Evropské unie. Mr. Panzeri, please. Děkuji, pan Panzeri, prosím. Děkuji, pane předsedo. Stručně bych chtěla jenom vyjádřit podporu eh, paní Lochbiller, pokud jde o eh, eh, to, že nástroj pro zahraniční záležitosti musí podporovat skutečně naši zahraniční politiku. Proto náš výbor by měl přispět k meritu věci. A za druhé, my eh, eh, máme tedy eh, právní nástroj a zde chápu všechny ty výtky, že není dostatečně široký a já zde jsem proto, abychom měli nástroj, který bude vycházet ze solidního právního základu a proto apeluji na Eh, komisi, aby se k tomuto vyjádřila. Děkuji. Pan Miller z komise, prosím, kdybyste chtěl také vstoupit do diskuze. Děkuji, pane předsedo. Jak to vypadá, my nemáme moc štěstí s touto průběžnou revizí. Nejprve problém s komitologií a teď právní základ. Budeme se snažit. Uh, my zatím nemáme k tomu nějaký názor. Víme, že tam je problém, ano. Pracujeme interně teď na e, našem postoji k tomuto a asi navážeme hm, neformální kontakty, nebo právníci naváží e, neformální kontakty. A hm, hm, beru na vědomí, co e, řekl pan Paset. Je to velice zajímavé a bez ohledu na to řešení, které nakonec se bude přijato, tak eh, to znamená spolurozhodování pro parlament, to je aspoň to jasné. A pokud jde o to samotné řešení, jak bude nakonec eh, aplikováno, je pravda, že jednou možností bude, aby komise pozměnila svůj návrh eh, a nad tím se zamyslíme v komisi. A pan Scholz také zmínil důležitost toho, že je třeba diskutovat s radou, protože pokud jde o spolurozhodování, tak to je rada a parlament, které jsou zákonodárnými orgány a je třeba, aby se instituce tedy dohodly. A samozřejmě komise udělá vše, aby usnadnila takovouto dohodu. A dovolte, abych navázala na něco, co řekla paní Loch Biller. Eh, hm, my zatím nemáme od zpravodajky eh, zprávu, ale ona chce hovořit o poli působnosti, o obsahu návrhu. Mě by zajímalo mm, si o tom s ní promluvit. Chtěl bych ujistit výbor, že v našem návrhu figuruje všechno, co je potřebné, abychom mohli dělat to, co chceme dělat. Všichni jsme se dohodli na tom, kde je problém, všichni jsme se dohodli na tom, jaké typy projektů chceme financovat z tohoto nástroje. Myslíme si, že to je dostatečně dobře sformulováno v tomto návrhu, ale jsem vstřícný k diskuzi s paní Lochbiller, pokud parlament bude mít k tomuto nějaké náměty. Děkuji, pane předsedo, pan předseda. A nyní to skrne paní Barbara Lochbiller, zpravodajka. Prosím. Děkuji ještě jednou. Já se omlouvám, že nemám nic na papíře, ale ano, to bylo těžké, protože máme zde různé právní názory na to, a já se ale budu snažit ho vytvořit co nejdříve. Také i e, mm, vím, že ano, beru na vědomí, že musíme diskutovat s radou o tomto. Jak e, řekl pan Káler, musíme se zabývat e, i těmi různými právními stanovisky a názory. Já proto nemohu nějak dále rozvíjet diskuzi, já se jenom těším na spolupráci se všemi, lidmi a institucemi a e, předložím AFETu písemný dokument. Doufám, že e, i budu mít e, do té doby i nějaký jasný mm, materiál od komise. Děkuji, takže vyčkáme a v mezidobí nabide účinnosti Lisabonská smlouva. Asi toto je nejlogičtější řešení, které bych navrhl výboru, abyste akceptovali. A zde myslím, že musíme e, počkat paní, vyčkat na paní zpravodajku, paní Bratener, Bratnerovou, která je na cestě, protože tam e, došlo e, k takovému nečekanému vývoji na straně komise, takže ona přijde a to je otázka pěti minut, tak a proto přejdeme k dalšímu bodu potom. A, takže prosím, zůstaňte tady, než dorazí, nikam neprchejte. otázkou.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 přejdeme k hlasování, bych chtěl požádat paní Brantner, která je krajkou k tématu, aby si vzala slovo a aby nám sdělila svůj názor k tomu paní Brantner. It's good morning, everybody. Um, good morning. Dobré dopoledne. Bitte entschuldigen Sie, dass Dobré ráno všem. Omluvte prosím, že jsem přijela pozdě. Vlaky z Německa měly spoždění a včera jsme tolik slavili u příležitosti 9. listopadu, že jsem bohužel mohla přijet až dnes ráno. Prosím, promiňte. Máme velkou radost, že jsme právě před pěti minutami obdrželi text komise. Tento text zdůvodňuje změnu ze 7 na 10 a popisuje také, o co jde při tomto zvýšení obsahově. To byl náš požadavek na komisi. A tím pádem eh, stahuji pozměňovací návrh, který se týká tohoto zvýšení. Nevím, do jaké míry Eh, ten dokument máte k dispozici. Komise říkala, že ho eh, bude distribuovat, nevím, jestli už ho máte, tady vidím, že se právě rozdává. Možná, že ti, kteří by ho chtěli, právě totiž zjišťuji, že není tolik uh, kopií, že kdo by ten dokument chtěl, ať se přihlásí, aby ho mohli mít všichni. Pozměňovací návrhy DV byly distribuovány ale myslíte ten strategický dokument. Já myslím ten strategický dokument komise. Ten se právě distribuje nyní. Přijela jsem právě včas. Já tady stahuji ten pozměňovací návrh a jsem velmi děčná komisi, že nám poskytla tento dokument. Je to dobrá známka spolupráce. Děkuji také stínovým zpravodajům za spolupráci. Právě jsme se dozvěděli, že výbor DV přijal pozměňovací návrh, který právě byl rozdán, jak jste řekl, a rádi bychom ho pozměnili, jak teď přečtu Eh, teď tam se říká ne více než 10% bodů, které se budou alikovat eh, na eh, opatření podle 4.3. To je to, co je trošku, co nás deklidňuje. A zde nyní probíhá revize mezi partnery a myslíme si, že je důležité zdůraznit, že to zvýšení musí být v souladu s touto revizí a s interními zdroji, které máme. A takže bych ráda sem přidala toto tuto větu. and internal resources. So I repeat, Opakuji za předpokladu, že zvýšení je v souladu se stávající revizí partnerství pro mír a vnitřními zdroji. Okay. That's it, right? That's it. Are there other uh, opinions? Chce ještě někdo se k tomu vyjádřit, než přejdeme k samotnému hlasování? Prosím. Eh, sí, gracias. Eh, estamos... Děkuji. I my eh, vítáme to, že komise vydala ten strategický dokument, eh, který jsme požadovali spolu s dalšími frakcemi a souhlasíme s ústním pozměňovacím návrhem, který předkládá navrhovatelka k pozměňovacímu návrhu, který byl odsouhlasen ve výboru DV. Thank you, Děkuji, pane předsedo, za EPP bych chtěl vyjádřit spokojenost eh, s tím, že zpravodajka byla schopna se dohodnout s komisí a eh, skutečně se domníváme, že musíme podpořit eh, iniciativu komise zvýšit částku na 10 poněvadž my nechceme svázat ruce komisi teď v této situaci krize. Ale i souhlasíme s vysvětlením paní kolegyně Brantner a jsem velice rád, že e, došlo k dohodě. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A nyní se e, ptám kolegu, zali všichni mají kartičky, které již vložili. Ne, paní Lunáček, prosím. My card is just on... Má kartička je na cestě. Takže vždycky zvednu rukou. Now, um, you will, you will uh, indicate your vote in any case. Now, uh, we pass to the... Takže přecházíme k hlasování. Nejprve pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Číslo pět. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Zdrželi se? Zamítnuto. Pak tady máme ústní. Číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. No, číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 3 a ústní pozměňovací návrh 2 padají, takže DV1 s ústním pozměňovacím návrhem, který byl distribuován. Kdo je pro? proti, přijato. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém dokumentu. Prosím, hlasování je zahájeno. Has everyone voted? Odhlasovali jste všichni, prosím. Ještě ne, dobrá, tak počkáme. I am. I, I'm weak. I'm weak. Okay. Okay. Okay. Dobrá, končím hlasování. Čtyřicet pět hlasovalo pro, tři hlasovali proti. Nikdo se nezdržel. Takže gratuluji zpravodajce a uzavírám schůzi. Děkuji.